Okay, so um, hello again, colleagues. Ano, kolegové, prosím. I propose you to start our next. Uh, Začneme s další schůzí. Have uh, foreseen an exchange of views. Plánovali jsme si výměnu názoru s paní doktorkou Andreou Amotnovou, úřadující ředitelkou ECDC. Vítejte, těšíme se na schůzi, abychom si vyslechli, co nám řeknete o agentuře a samozřejmě máme zde spoustu zainteresovaných kolegů, takže vítejte a prosím, můžete začít s prezentací. Děkuji, paní předsedkyně. Members, thank you for... Vážení členové výboru. Děkuji, že jste mě pozvali na výměnu názoru. To je v podstatě již ve druhém roce, kdy se zúčastním tohoto slyšení eh, z titulu mm, eh, úřadující ředitelky agentury, kde jsem nastoupila v roce 2015 a eh, můj mandát byl prodloužen v březnu 2016. Během tohoto období jsem měla několikrát možnost diskutovat s vámi o tuberkulóze, o kampylobakterie o zikce a otázkách očkování, jenom pár oblastí, abych zmínila. A chci vám poděkovat za vaši angažovanost a zájem o toto téma. Také chci poděkovat paní Kateřině Konečné, která je kontaktní poslankyní. Děkuji za podporu a za její zájem, angažovanost, za to, jak je v kontaktu s eh, naším vedením, tedy v létě minulého roce, minulého roku. A také i hm, zde vítám zástupce, eh, chci přivítat zástupce v našem, naší správní radě který je zde přítomen. A takže dovolte, abych řekla, jaký byl rok 2016, jaké máme vyhlídky na rok 2017. Ano, tak abychom splnili náš mandát, to znamená nakaž, hrozby nakažlivých chorob eh, a hrozby pro členské státy, tak my jsme vytvořili celkem 42 hodnocení rizik a 45 epidemiologických aktualizací jsme zveřejnili v roce 2015, to znamená každý týden vlastně. Také i e, jsme, e, také každý týden vydáváme zprávy o těchto nakažlivých chorobách, e, včetně období dovolených, kdy tedy poskytujeme aktuální informace. V roce 2016 hlavní hrozbou podle agentury byla epidemie eh, viru Zika v Jižní Americe, kde jsme vyhotovili devět eh, hodnocení a devět aktuálních zpráv jsme vydali. Nebudu hovořit o detailech, jaká, jaký je stav této hrozby. Já myslím, že o tom budeme detailněji hovořit eh, během konkrétní výměny názorů na téma Zika za pár týdnů. Nicméně měli byste vědět, že naše agentura nadále monitoruje a vyhodnocuje dopady eh, pro Evropu a velice brzy vydáme desáté aktuální hodnocení rizika, viru Zika. A v roce 2016 naše agentura také i eh, byla na misi Eh, v Angole, eh, žlutá horečka, to bylo to hlavní téma, kde my jsme, to byla doba, kdy se zaktivoval eh, nový mechanismus OSN, vytvořily se expertní týmy, aby bylo možné rychle reagovat a mm, to bylo vlastně v důsledku našeho ponaučení z epidemie Ebola, neboli na této misi v Angole jsme měli experty z Německa, Portugalska a Belgie, tedy ze tří států. Zastoupena byla i Evropa Evropská komise i naše agentura. My jsme tam vytvořili společný tým, to bylo v květnu 2016, kdy jsme navštívili Angolu. Cílem bylo vyhodnotit Eh, epidemiologické charakteristiky, identifikovat rizikové skupiny, šíření, eh, případy eh, a i na základě doporučení, pro na, účel našich doporučení, tak jsme se snažili se ponaučit z minula, abychom mohli do budoucna lépe reagovat. A nyní léčebné zdravotní intervence podle nás jsou, spočívají v vakcinaci a v antibioticích. I přes to, že věd, vědci potvrzují, že vakcinace je užitečná, tak Eh, pořád je to dost problematické zachovat vysoké pokrytí vakcinací. A důvod je, že čím dál a více zde existuje odpor eh, eh, a váhání v populaci. V podstatě všude ve všech vrstvách populace existuje takové váhání nechat se očkovat. Proto vydáváme různé průvodce, jaká je ochranná hodnota očkování pro děti, a v minulém roce během Evropského eh, eh, týdne imunizace, tak jsme vytvořili eh, aktuální dokumentaci, školící materiál, hovořili jsme o tom, potom i naše agentura také se snaží rozptýlit to váhání, to znamená, my především se zaměřujeme na manažery ve zdravotnictví a snažíme se komunikovat s příslušnými úřady mm, pro očkování a i adaptujeme ten kontext, aby byl uspůsobený lokálním podmínkám a podporujeme jednotlivé státy v tomto úsilí. Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko a Řecko. To jsou některé ze zemí, které bych se chtěla zmínit. A teď připravujeme ten materiál eh, i pro jiné země, adaptujeme ho. A takže populace eh, stárné, a programy očkování v podstatě by měly pokrývat celý životní cyklus, eh, abychom i pomohli zdravému stárnutí populace. A kromě toho vidíme velký posun, kdy některé eh, dětské nemoci, kterým lze zabránit vakcinací, tak nyní se objevují u dospělých. Na posledním fóru naše agentura organizovala workshop o tom, jak nastolit tu správnou rovnováhu mezi vakcinací a e, jak si dopady na e, e, zdraví a mm, i samozřejmě jsem hovořil i nákladech na vakcinaci po celý život, o tom mluví i hodně Evropský parlament, kolegyně Gerling. V květnu minulého roku my jsme se zúčastnili na slyšení a hlavní takový eh, eh, problém tedy, nebo mm, téma je, jsou mikroby, mikroby reální rezistence, to znamená eh, rezistence na antibiotika, která se zvyšuje a to se teď stává velkým problémem. Pro, a to se týká mm, také i infekcí, a to bylo velké téma, o kterém jsme diskutovali v parlamentu s paní poslankyní Barchovou. A zde my se snažíme tedy eh, přispět k boji rezistenci na antibiotiky a my schromažďujeme data, která vydáváme každý rok eh, prostřednictvím naší sítě. A mm, zde mm, každý rok máme eh, den Eh, eh, kdy se snažíme šířit osvětu ohledně rezistence na antibiotika. My spolupracujeme s členskými státy a eh, i zapojujeme čím dál větší okruh různých organizací, kdy navádáme k opatrnému užívání antibiotik. Já jsem velice ráda, že naše agentura obdržela i cenu za toto. V roce 2016 jsme dostali cenu od Evropského fora. A včera, včera jsem hovořila na jednom zasedání za malckého předsednictví, které jsme zorganizovali o tom o HIV a AIDS my jsme eh, hovořili o eh, cílech udržitelnosti a v podstatě zde máme plán do roku 2030. Eh, a včera jsme hlavně chtěli sdělit toto, že naše agentura odhaduje, že jeden ze sedmi lidí, kteří žijí z HIV v EU, vůbec si není vědom nákazy a tudíž nemůže profitovat z včasné léčby a e, i nevědomky dále tu infekci předává, což znamená, že musíme dále investovat do zvýšené e, dostupnosti testování. A tudíž, abychom splnili náš eh, cíl udržitelného rozvoje, tak musíme zintenzivnit úsilí prostřednictvím prevence, testování a léčby. Což znamená, že musíme spojit úsilí všech aktérů, včetně zástupců občanské společnosti. A nyní pár slov k eh, migrantům a chorobám, které představují. Já předem říkám, že nepředstavují hrozbu pro Evropu, pokud jde o nakažlivé choroby, ale nicméně v závislosti na situaci v zemi původu, tak mohou představovat eh, riziko eh, nákazy třeba tuberkulózy a navíc je tam nízká míra vakcinovace a takže proto je třeba, eh, aby byla včasná diagnóza, včasná léčba, to je zásadní u těchto migrantů. Naše agentura nyní vyvíjí eh, doporučení, jak tedy vyhodnocovat eh, tyto choroby u migrantů, kteří jsou v EU a v sousedních zemích. Takže to, jsou, to byla některá z našich činností v posledních letech. A teď do budoucna. Jaká je naše hlavní priorita na rok 2017 a náš úkol hlavní? Pokud jde o e, choroby, tak antimakrobiální rezistence, e, vakcinace e, a choroby, kterým chce, lze zabránit očkováním, takže na to se zaměřujeme v příštích letech, ale na základě minulých zkušeností vím, že infekční choroby to je dynamický, dynamické pole, které se pořád vyvíjí a tady mohou vzniknout kdykoliv nové hrozby. V roce 2016 jsme provedli revizi našeho strategického programu na léta 2014 až 2020 a mm, naše mm, agentura do budoucna eh, si stanovila tyto tři strategické cíle. Za prvé poskytnout podklady pro to, aby bylo možné přijímat fundovaná rozhodnutí. Je třeba posílit i systémy členských států, systémy té zdravotnictví a potom je třeba i e, reagovat na hrozby a my máme sedm strategických cílů, tak jak vidíte, to je v našem programovém dokumentu na rok 2020 a to vám to pošleme právě dnes Evropskému parlamentu, komisi i radě. A takže na tomto obrázku teď vidíte, že naše hodnocení rizik, které jsme vyprodukovali v prvních měsících, tedy v lednu vlastně v prvním měsíci jsme eh, eh, publikovali Eh, toto hodnocení rizik, tedy hrozby, které podle nás teď vznikají. Takže týká se to sezóní eh, chřipky, potom Zika, eh, žlutá horečka v Brazílii, a ptačí chřipka HN, H7N9, potom salmonella enteritis ve Skotsku a salmonella storbriče, což je taková vzá, což je vzácný typ salmonely. Ti z vás, kteří mají zájem a chtějí dostávat aktuální informace o hrozbách, které monitorujeme, tak nyní můžete tady nalézt všechny tyto naše eh, zprávy, a mm, které budeme teď eh, do budoucna eh, šířit a pokud jde o sezónní chřipku, asi víte, že epidemie teď je na vrcholu v několika zemích EU e a Evropského hospodářského prostoru a, a H3N2, což je kmen, který znamená dost vážnou infekci, především u starších občanů, což nyní znamená větší tlak právě na nemocnice a především na jednotky intenzivní péče. V součinnosti s regionální agenturou zdravotnické organizace tak monitorujeme eh, vývoj chřipky ve celém evropském regionu každý týden. Eh, po celou sezónu, vlastně po celý rok. Také i eh, vytváříme grafy každý týden a to vydáváme tedy každý týden na naší webovské stránce, včetně všech dat. Naše agentura nepracuje izolovaně, jak víte. My pravidelně spolupracujeme s našimi sesterskými agenturami jako takový příklad zde bych chtěla zdůraznit společnou zprávu, kterou agentura ECDC vydala z EFSA a EMA. E to v podstatě bude takový hlavní milník v roce 2017. Tyto tři agentury budou aktualizovat svoje analýzy, které se týkají eh, mikrobiální rezistence. To je zpráva, která bude integrovat všechny ty analýzy. Bude, bude tato zpráva obsahovat interpretaci dat, která se týká rezistence na antibiotika jak u lidí, tak u zvířat. Je to zpráva, která je unikátní, eh, protože pokrývá širokou populaci. Zde skutečně to je takový hezký příklad spolupráce. Tato eh, zpráva zaujala holistický přístup, tak abychom lépe využívali stávající údaje, abychom vytvořili lepší základ pro to, aby politici mohli eh, řešit tento problém s touto rezistencí. A takže nejenom, že eh, pracujeme v, ve spolupráci s členskými státy i s dalšími agenturami, ale EU, ale také i s klíčovými uh, mezinárodními institucemi a úřady. V roce 2016 jsme posílili naši technickou spolupráci a budování kapacit eh, v zemích rozšíření, a tedy v našich partnerských zemí ANP a také i eh, jsme poskytovali školící aktivity. Budeme nadále spolupracovat a implementovat aktivity s našimi klíčovými neevropskými eh, partnery a Centry pro kontroly chorob, se kterými jsme podepsali memoranda o porozumění. Samozřejmě VHO Evropa, skutečně tady máme úzký vztah, potom čínská příslušná agentura, kanadská, izraelská a americká. A zde jako příklad mohu zmínit, že jsme i během eh, mm, epidemie Zika jsme měli eh, tady eh, u nás kontaktní osobu, protože jsme potřebovali velice úzce spolupracovat s Brazílií, což nám umožnilo rychleji si vyměňovat komunikaci a včas dostávat informace prostřednictvím této styčné osoby. Dále i zde máme potenciálního nového partnera, protože se vytváří africká, eh, cen, africké centrum pro kontrol chorob a vlastně dnes zahajují činnost. V listopadu jsme se eh, zapojili do eh, diskuzí o eh, strategickém plánování tohoto centra a těšíme se na spolupráci. S nimi ředitel již vyjádřil zájem nastolit tento, tuto spolupráci velice brzy. A co bych chtěla říct si závěrem? V této době nejistoty my jako Evropská agentura nikdy nesmíme ztrácet ze zřetele, proč jsme byli založeni. Sloužit a chránit lidi v Evropě a zajistit, že budeme přidanou hodnotou v Evropě. A myslím si, že také se snažíme dávat hezký příklad prostřednictvím činnosti naší agentury, že Evropa je koncept, který funguje. Nyní se budeme těšit na novou, na jednu delegaci, kterou přijmeme za tři týdny a eh, těším se na vaše otázky. Very much, very interesting Děkuji za velmi zajímavou prezentaci, která byla přednesena v optimistickém tónu, čehož si vážíme. Obracím se na vás, kolegové. Začnu s paní Konečnou jako kontaktní osobou pro ECDC. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní ředitelko, za vaši prezentaci. Já, protože mám <clears throat> možnost s vámi asi mluvit častěji než kolegové, tak bych jim nerada brala čas na dotazy, protože jich je bez pochyby mnoho. Uh, Dovolte mi jenom shrnout a poděkovat vám za to, jak tu práci vykonáváte, protože ECDC, a to bychom si tady měli zopakovat, je prostě dva a půl roku má svého pouze dočasného ředitele, takže e, ta situace není úplně přívětivá v tomto ohledu. Já pevně věřím, že rok 2017 bude také o tom, že ECDC dostane jako dárek e, řádně zvoleného ředitele, před tímto dárkem přijde konečně návštěva i našeho výboru, členů našeho výboru, protože i tuto návštěvu připravujeme už poměrně dlouho a jste jediná agentura, ve které jsme ještě nebyli. Takže i za to jsem velmi ráda a zároveň máme dvě nové členky management boardu, velmi aktivní dámy a já se moc těším na spolupráci. Takže ono to v tom roce 2017 toho bude mnoho, nehledě na to, že e, vás čeká stěhování a řada dalších takových praktických věcí. Každopádně mé velké díky za to, jak se vám podařilo udržet agenturu eh, snad v situaci, ve které bychom ji rádi měli i nadále, to znamená agenturu, která je akceschopná, která reaguje na ty výzvy, poskytuje informace a byť s minimem nákladů a počtem lidí, protože když se podíváte na ten počet lidí, který v agentuře tu obrovskou škálu práce a všechny ty témata, o kterých tady paní ředitelka mluvila, vykonává, tak si myslím, že je až neskutečné, jakým způsobem funguje a jak profesionální uh, je. Já bych se chtěla zeptat možná jenom na eh, jednu věc velmi aktuální z poslední doby, protože eh, je to zpráva, tuším, ze včerejška z amerických médií, Eh, a to je eh, zpráva o tom, že američané CDC vydalo zprávu, že v roce 2016 zachytilo na americkém kontinentu takzvanou superbakterii, na kterou eh, byla zaznamenána teda smrt. Byla to bakterie, na kterou nefungoval ani jeden z 26 typů antibiotik dosud známých. A e, jestli něco takového jste zaznamenali i v rámci Evropské unie, protože je to přesně o té antimikrobiální rezistenci, o které jste mluvila, e, o které mluvíme. Já občas mám pocit, že ne pro ní tak moc děláme, nebo že možná pořád ještě ti lékaři to neberou tak úplně vážně, jak by měli, protože e, je to, je to obrovský problém, který nám může nastat a může se nám stát, že po tom, co jsme si v 20. století prošli tím, že máme pocit, že se řada velmi vážných nemocí, na které se před stolety umíralo, dnes dají lehce vyléčit a vlastně nemusíme ani ležet doma, stačí brát ty antibiotika, tak se nám možná objevuje doba, kdy se vrátíme k tomu, že budeme umírat na nemoci, které, na které prostě nebudeme mít léčbu. Takže eh, jak to vidíte vy z vašeho pohledu, jestli tyhle ty tendence zachytáváte i v Evropě, to je jedna věc. A druhá věc potom možná s tím spojená, je to, zda eh, vaši zaměstnanci, respektive váš senior management tým, se hodlá nebo je vůbec možné, aby byl zapojen do eh, iniciativ pro inovativní léčiva, protože právě díky vaší řadě vašich informací eh, dnes vy máte jakýsi nadstandard a určitě byste měli být součástí různých iniciativ, které vyvíjejí inovativní léčiva, vyvíjejí novou léčbu, protože vy jste pro nás tím garantem té transparentnosti a toho, že eh, bude vše v pořádku. Takže jestli o tom například uvažujete, nebo se konají nějaké konzultace. A jinak ještě jednou díky moc. Thank you very much. Eh, děkuji, paní Grostek má slovo. Děkuji mnohokrát, paní ředitelko, za to, že jste předstoupila před náš výbor a děkuji také za veškerá poskytnutá vysvětlení. Já jsem si vyslechla to, co jste říkala o antibioticích. Říkáte, že jste spustili veřejné připomínkové řízení, které vám umožní nastavit eh, jakási vodítka. A zajímalo by mě, eh, kdy budete závěrečnou zprávu publikovat a jak si představujete, že, budou, že bude komunikováno o těchto vodících, tak aby byly řádně prováděna. A druhá věc, hovořila jste o očkování a víte, že to je pro mě srdeční záležitost. Bohužel tady máme velké průtahy. Příští týden v tomto parlamentu bude kolokvium proti vakcinaci. To je ale hrůza, že takové věci se vůbec povolují. Jde to opravdu proti proudu vaší práce a našich snah? Říkáte nám, že ty informace předáváte, ale já si myslím, že je opravdu přejít ještě na další úroveň té komunikace, vyšší úroveň komunikace. Takže nevím, jestli chcete nějakým způsobem tlačit na členské státy v tomto. A kromě toho jste narazila na tuberkulózu. Mě by zajímalo, jak to vypadá s vývojem tuberkulózy v Evropě. Poliomielitida, to je další věc. Když se podíváme na události ve Středomoří, eh, objevila se tam tato choroba a nedávno jsme také měli eh, epidemii meningitidy. Ve Francii to zabíjelo malé studen- mladé studenty, kteří jinak byli velmi zdraví. A je to epidemie, která přišla z Velké Británie. Můžete nám prosím dát nějaké informace o těchto třech onemocněních? Děkuji. Děkuji. A Nyní má slovo paní Dali, prosím. Děkuji mnohokrát a děkuji také paní ředitelce za to, že mezi nás přišla na toto zasedání a že se podělila o informace z jejich internetových stránek a z jejich strany. Já mám tři vaše otázky, které by, eh, tři otázky, které bych vám ráda položila. Za prvé, v prezentaci jste narážela na HIV a víme, že HIV patří mezi jedny z nejvážnějších přenosných chorob v Evropě. Pokud bychom se měli podívat do minulosti, tak ano, vidíme, že kombinantní léčba má velký pozitivní dopad jak na léčbu takovou, jako takovou, tak na oddálení nástupu AIDS. Na druhou stranu ale se objevuje rezistentní virus a také se objevují vedlejší účinky této léčby. Bylo by prosím možné ještě trochu více rozvést postoj ECDC k této problematice? Co je podle vás největší priorita při řešení tohoto problému? A kromě toho jste také zmiňovala zasedání s malckým předsednictvím. Můžete se prosím podělit o priority, eh, které jste si stanovili s předsednictvím? A teď na jiné téma. Zmínila jste antimikrobiální rezistenci a spotřebu těchto látek. A vím, že máte tři strategické intervenční oblasti, a to opatrné používání antibiotik, hygienická prevence a také výzkum a vývoj. Bylo by dobré se dozvědět, jak vaše agentura vnímá vývoj v těchto třech oblastech, které jste sami identifikovali. A kde máte pocit, že práce pokulhává, čemu na evropské úrovni je potřeba dát prioritu a upřednostnit to před ostatními možná věcmi. Děkuji, paní Dornáno, prosím. Prezident. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji také paní ředitelce za to, že mezi nás přišla na tuto výroční výměnu názoru. Toto slyšení ještě lepší, že minulý týden jsme si vyměnili zkušenosti s panem Fernem o prioritách malckého předsednictví. Já opravdu souhlasím s tím, že je potřeba bojovat proti hepatitidě C, protože Tady je léčba celkem nedostupná. A co se týče zbytku, tak pan Fenn říkal, že, říkal, že boj proti HIV je prioritou malského předsednictví. Především berouc v úvahu nárůst případů serokonverze v Evropě. V prezentaci uh, jste hovořili o opatřeních na toto téma. Nicméně Kdybychom vyloučili určité státy, jako třeba Rusko, kde ten virus opravdu už zasahuje do obecné populace skoro jako epidemie. Vím, že se soustředuje ale na populaci, eh, na určité populace, ale může tady docházet k velkým eh, komplikacím. Eh, zdá se ale, že klesá zájem o tuto infekci, která je ale nedostatečně diagnostikována a přitom dochází k, vytvář, ke vzniku rezistence a ke zvyšování serokonverze. Konverze. Také eh, ve, Světová zdravotnická organizace změnila svůj postoj eh, ke screeningu rizikových populací. Můžete se prosím více vyjádřit eh, k této své strategii a případné k revizi k případné revizi této strategie. Děkuji. A nyní pan Peliči, prosím. Grazie. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, také eh, takže eh, vakcinace, já jsem z Itálie, takže bych možná eh, měl eh, jasně deklarovat, aby to nebylo zneužito, že my nejsme proti očkování, ale jsme eh, proti zneužívání vakcinace a zneužívání léků jako takových, protože to může napáchat škody na zdraví a Eh, mm, především potom to jde jenom do kapec farmaceutického průmyslu. Já vím, že eh, pokrytí eh, očkováním, vakcinací v Evropě, tak ano, došlo k poklesu, ano, dochází dejme tomu asi o půl mm, procenta. Ale nicméně evropský kontinent je na druhém místě mezi kontinenty na světě, pokud jde o Eh, pro očkování, eh, takže my jsme daleko nad Amerikou a mm, i nad eh, světovým průměrem. Také i toto pokrytí v Itálii je zcela v souladu s evropskými daty mm, podle vyhodnocení za prvních 24 měsíců, tak ano. A když se podíváme na 36 měsíců, tak pokrytí v Itálii je vyšší než 95%, je tedy proočkováno. To je vynikající výsledek. Vzhledem k tomu, že povinnost eh, existuje v 15 zemích a tyto země eh, ale mm, tam se vyskytuje pouze málo nebo některé eh, z těchto nemocí a paradoxně tedy mm, Eh, mm, mm, mm, mezi těmi 15 zeměmi jsou země, které eh, eh, tedy mají tu povinnost a tam, kde ta povinnost není, tak často tam, kde je svoboda informací, tak ty výsledky jsou lepší. To je paradoxní. Takže vy jste Evropskou agenturu pro kontrolu infekčních chorob, tak, by vás, takže k tomu máte informace. A nyní, pokud jde o Itálii a <clears throat> různé tedy, různá rizika. Takže jak jsem, já jsem vysvětlil, jak je to s tím pročkováním. Máte nějakou představu, proč v tom národním italském plánu, který byl právě teď navržen v Itálii, proč eh, ze čtyř vakcinací by se mělo přejít ke třinácti eh, povinným očkováním. Takže vlastně my budeme na prvním místě, místě mezi těmi zeměmi, které půjdou touto cestou, 13 povinných vakcinací, což je proti jakýmkoliv trendům, eh, tak jak to vidíme v jiných členských státech. Máte tedy nějaký vědecký podklad vůbec, aby se to mohlo odůvodnit? Eh, aby to nebylo nakonec kontraproduktivní. Navíc je to velice nákladná věc a možná může to být kontraproduktivní, protože Itálie tady v podstatě eh, zde eh, by mohla v podstatě být v té situaci, že by spíše než tedy dělala něco pro rodiny, tak nahrávala farmaceutickým firmám. Pan Caputo. Ano, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Především chci poděkovat i já eh, paní ředitelce, že přišla sem dnes a mm, že můžeme hovořit o tématech, eh, které leží na srdci evropským občanům. Já patřím mezi ty členy, mm, kteří eh, navštíví za pár týdnů vaši agenturu, takže Eh, mm, mm, jsem zvědav, až uvidím na vlastní oči, jak řešíte tyto problémy. A na <clears throat> začátku ledna já jsem předložil písemný dotaz komisi a ptal jsem se, jaké opatření přijímá, aby bojovala proti nárůstu eh, viru ptačí chřipky. Ano, mm, takže samozřejmě to potom eh, velice postihuje, škodí tedy eh, sektoru, eh, tedy příslušnému zemědělskému sektoru, ale také to může být nebezpečné pro obyvatele. Je to velice patogenní vir, který i se tedy vyskytuje u Eh, div, divokých zvířat. Já jsem si přečetl eh, tedy vaši analýzu a eh, u viru A vy říkáte, že tyto viry především se vyskytují u jeho ptactva, hmm, tedy, ale že to nemá specifické žádné riziko pro člověka, říkáte. Ale nicméně riziko, údajně riziko přenosu je velice nízké. Já to vidím trochu tendenčně tady, Eh, pokud do posud sice nemáme žádné ověřené případy přenosu na člověka, eh, tak eh, proč tedy agentura nechce úplně vyloučit to riziko. Úplně. Proč ho nevyloučujete tedy úplně to riziko, když to nejsou žádné důkazy? A jak, mm, co ještě děláte? Jaké poznatky schromažďujete? A Eh, co potom navrhnete komisi eh, pro účely prevence? Děkuji. Děkuji. Než dáme možnost paní ředitelce odpovědět, tak bych ještě dal slovo našim zástupcům VCDC. E ve správní radě. Začnu s paní Lukovič, prosím, pokud se k tomu chcete vyjádřit. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové. Jsem velice ráda, že zde znovu mohu mezi vámi být. Je příjemné se vrátit do tohoto krásného a místa s želou atmosférou. A chci říci, že ECDC se hrávalo v mém životě svou roli i dříve. Setkala jsem se s nimi během slovinského předsednictví v roce 2008. Tehdy agentura se začala rozrůstat. S tím, že později i v Evropském parlamentu jsem se s nimi setkávala jakožto stínová zpravodajka pro antimikrobiální rezistenci. A během slovinského předsednictví v roce 2008 jsem předsedala zasedání ministrů zdravotnictví Evropské unie a antimikrobiální rezistence byla na pořadu jednání na velmi prominentním místě. A musím říci, že po pár měsících z toho mám velmi dobrý pocit. Ano, můžeme hovořit pouze o pocitu, ne o faktech, protože potřebujeme ještě trochu času na to, abychom věděli, co chtějí zainteresované strany. Ale přesto bych řekla, že zprávy a budoucí plány jsou velmi transparentní. Je na ně vidět a to je dobře. Teď jenom pár připomínek, které jsem zmínila i ve správní radě váhavost před očkováním je hrozbou, dle mého. A je potřeba zlepšit přímou komunikaci především s mladými rodiči. To by mohlo vést ke zlepšení situace. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Kupa, také bývalá členkyně tohoto výboru. Ano, děkuji, jak jste správně řekla. Jsem bývalou členkou tohoto výboru a jenom zopakuji to, co říkala Sofie, že je mi velkým potěšením se znova vrátit sem mezi kolegy. Jak víte, poslední zasedání správní rady ve Stockholmu bylo pro nás, pro obě prvním, takže v podstatě teprve se tu organizaci učíme. A konstatovali jsme, že tato agentura má potenciál sehrát zcela klíčovou úlohu v důležitých oblastech pro Evropu. Já nejsem lékařka, učím mezinárodní vztahy na univerzitě, ale když se dívám na infekční choroby, tak konstatuji, že se stávají opravdu stále významnější bezpečnostní mezinárodní hrozbou pro Evropu. Takže si myslím, že je potřeba více podporovat tuto agenturu. Můžeme se zabývat tím více, co by ještě mohla tato agentura dělat a komunikovat o tom. Mám jenom dvě krátké připomínky. První dojem z práce paní ředitelky je velmi pozitivní. Pracuje směrem k transparentnosti odpovědnosti a nezávislosti této agentury na nějakých skrytých zájmech. A to si myslím, že jsou hodnoty, o které má Evropský parlament ten největší zájem. To je první věc. A za druhé, jsem ještě se chtěla krátce zmínit o komunikaci. Paní doktor Karamon o tom se hovořila. A na posledním zasedání správní rady jsem já sama řekla, že komunikujeme hlavně se zdravotnickými agenturami a zainteresovanými stranami. Ale když se jedná o široká témata, jako třeba antimikrobiální rezistence anebo váhání s očkováním, tak hmm. tam je potřeba přímo komunikovat se školami, s rodiči, s běžnými občany. Existují určité země, a můžu klidně odkázat na svou vlastní, na Řecko, že prostě, kde se stává, že když ty informace pošlete příslušnému orgánu, tak on pak nemá peníze na žádnou komunikační kampaň. A jako zástupce Evropského parlamentu chci právě zmiňovat toto téma a chci jej předložit k další diskusi do budoucnosti. Děkuji. Také děkuji. A nyní paní Karen Bach má ještě na pozadu. Děkuji, že se ještě mohu přihlásit. Já jsem uh, uh, slyšela, že se role uh, eh, ECDC má stále větší význam v EU a já bych paní uh, ředitelce v tom souvislosti se žlutou horečkou bych chtěla položit otázku na roli ECDC a uh, jako mechanismu občanské ochrany. Vím, že Mm, to je mm, důležitý mechanismus a mě by zajímala, jakou vy, jak vy vidíte uh, roli ECDC v té eh, v to oblasti a kde je možné věci zlepšit nebo um, kde by, kde by, vám, kde by uh, vám pomohla spolupráce. Děkuji. Dáme slovo zpátky paní Amon. Já jsem mm, potěšena velmi tím zájmem o práci naší agentury. Někteří z vás hovořili na na témata, takže já to spojím, nebudu tedy odpovídat na každou jednotl, každý jednotlivý příspěvek. Začnu MR superbakterie. To je přesně, to, přesně o tom jsem mluvila, když jsem říkala, že e, vidíme e, už i rezistenci na poslední verze antibiotik. Jsou to patogeny, které už nelze léčit. Bohužel mm, nebo naštěstí máme jich poměrně málo v EU, ale my se snažíme, aby to zůstalo na nízké úrovni aby se tyto bakterie nešířily. A to přesně e, bylo zmíněno, že to je především e, opatrné používání antibiotik, co nám pomůže e, zbrzdit ten pokrok antimikrobiální rezistence, protože tyto mechanismy rezistence jsou přirozené způsob, jakým my používáme antibiotika, tento přirozený mechanismus urychluje. Takže co můžeme udělat? Můžeme to zpomalit. A co se snažíme? Snažíme se to zpomalit e, tak, aby antibiotika, která máme dnes, vydržela, než se vyvinou nové, protože to, ne, se to, ne, to nepřijde přes noc, takže současná antibiotika musí vydržet co nejdéle. A to je možné opatrným používáním. To znamená používat antibiotika jenom, když je to nutné, ve správné doze, ve správném poměru. A to vyžaduje zvyšování povědomí. Druhá úroveň je samozřejmě to, že se snažíme zpomalit šíření bakterií, které jsou rezistentní. A tady musíme používat hygienické eh, prostředky a také v, ho, v nemocnicích vyš, správně vyškolené zaměstnance, protože to je specializace. Inovativní léčba, nový e, vývoj, to je jasné, že to je nutné, ale to není v našem mandátu. E, Eh, tady eh, do toho vstupuje DG Research a investují eh, velký podíl svých fondů také do tohoto vývoje nových antibiotik. Hmm. příští, eh, pak tedy veřejné konzultace, to jsme udělali. Eh, doporučení byla přijata výborem eh, bezpečnost zdraví. My jsme to mm, doporučili, aby to komise zveřejnila jako doporučení, protože to samozřejmě tomu dává jinou váhu. Budeme publikovat doporučení, která guidelines, která reagují na to, co jsme dostali v procesu veřejných konzultací, abychom zveřejnili, jak jsme tedy tyto příslušné komentáře, jak na ně jsme na ně reagovali. A veřejné um, publikace budou v úředním věstníku Evropské unie. Další téma, vakcíny. Očkování. Váhání, to je tedy složité téma. Není to tak, že někdo, kdo váhá, eh, nechat se očkovat, že to je tedy homogenní skupina. Jsou různé důvody, proč se lidé nedávají očkovat. Jeden z nich je, že to neberou dostatečně vážně, že prostě mají pocit, že se jich to netýká. To jsou lidé, kteří potřebují informace. Pak jsou lidé, kteří slyšeli o problémech, um, mají zájem o více informací. Takže můžete dát více informací, můžete je přesvědčit, aby se nechali očkovat. A pak je tady ta, to jádro, které je proti očkování z různých důvodů, z náboženských a jiných. A to je skupina, kde pravděpodobně informace nebudou fungovat. Pro všechny ostatní ale informovanost eh, je eh, možností, jak přesvědčit eh, ty osoby, aby se nechali očkovat. Otázka, zda Eh, povinné očkování, eh, mm, tady nejsou důkazy, že by to spolehlivým způsobem zvýšilo ehm, eh, vlastně mm, proočkovanost. Komunikační sady, ty jsou cílené pro ty, kteří vlastně jsou v kontaktu s těmi skupinami, které váhají, takže to jsou profesionálové v primární péči, eh, ti, kteří eh, učkují a ti, kteří o tom komunikují. A tyto sady jim dávají nástroje, jak tomuto čelit, jak brát vážně tedy ty obavy, ale také přesvědčit, že, je, že očkování chrání. Uh, také je tady možnost, že vakcína způsobí nežádoucí účinky a proto je tady proces jakci eh, monitorování a mm, vakcín po té, co dostanou licence, zda nejsou nežádoucí účinky, abychom skutečně viděli, zda eh, to souvisí s vakcínou nebo danou dávkou vakcíny anebo to nějak e, spolupůsobí. Není to tak snadné. Co, něco, co se stane krátce po očkování, nemusí být nutně důsledkem očkování. Takže to se velice složitě rozlišuje, proto je tady celý program péče na to. jiné hrozby, tuberkulóza, eh, polio, meningitida, eh, bakterie meningitidy, tomu, eh, to je, mm, existuje vakcína na všechny kmeny, ale pro očkovanost není dostatečně vysoká, stále máme epidemie a Eh, především u mladých lidí, eh, dospívajících a často vedou k jejich smrti, což je věc, kde se snažíme mm, o to, aby eh, kde tedy propagujeme tyto, tyto věci. Pak tady byla otázka na HIV. Ano, existují eh, rezistence a vedlejší účinky v celé, eh, celé terapie. Má to ten pozitivní účinek, že to mm, tomu mm, nakaženému umožní vést téměř normální život, prodlužuje dožití, ale stále to jsou léky, které musíte neustále brát. A já si myslím, že prevence je vždy lepší než léčba. Je dobré, že je léčba, ale myslím si stále, že musíme zdůrazňovat prevenci stále. Já jsem e, zmínila cíle udržitelného rozvoje a jeden z nich je nulové infekce HIV a teď máme přes pět tisíc nových v EU, takže jsme od toho daleko. A e, ten cíl nula, e, nula nových infekcí, to dosáhneme jenom, pokud se budeme zaměřovat na prevenci. A my jsme tady svědky toho, že státy mají tedy preventivní e, programy, ale také často nejsou efektivní, pokud jenom jeden mechanismus primární prevence používání kondomů, změna chování, e, profilaxe před e, mm, expozicí, zvyšování povědomí a tak dále. Takže asi potřebujete celý balíček všech těchto intervencí. Jste se zaměřili na skupiny, které jsou nejohroženější. A z našich dat v EU jsme viděli pokles v téměř všech ohrožených skupinách Ehm, kdy, eh, to jsou skupiny, kde cílená prevence by mohla mít skutečný dopad. STI. Uh, I think uh, HIV prevention. To je další důvod, proč prevence HIV také pomáhá prevenci STI. STI, HIV, hepatitida, také tuberkuloza, to je skupina nemocí, které by, eh, která by se měla řešit holisticky. Společně. Abychom neříkali, toto dělejte pro prevenci HIV, toto pro prevenci STI, ale něco, co bude pomáhat proti všemu. Takže se musíme snažit Eh, nové způsoby, jak vlastně dosáhnout na ty skupiny, které, které jsme doposud nedosáhli. Pak tady eh, padla otázka na ptačí chřipku. Pan Kaputo už odešel, ale stejně odpovím na jeho otázku o různých eh, kmenech ptačí chřipky. On mluvil o poté poslední 8 Eh, a tady eh, jsme ještě neviděli žádné nakažené lidi a proto ten virus je stále jaksi ptačí virus. Takže to je nízké riziko, že se v této fázi nakazí lidé. Přesto máme určité, eh, prevenci, E, pro ty, kteří e, zacházejí s těmi nakaženými divokými ptáky, protože úzký kontakt může způsobit infekci. Další viry e, ptací či chřipky, které jsou v Číně jako H7 a 9, tak tam byli nakažení lidé. Takže když jedete do Číny, tak byste se měli vyhnout úzkému kontaktu s ptáky. A pak je tady H5N1, ten je asi, eh, tento kmen je nejdéle známý. To máme i v jiných částech světa, nejenom v Číně. kde e, jsou také nakažení lidé, e, malé skupiny tedy, obecně, ale jsou to hlavně ptáci. Nejenom divocí, ale také drůbež, což je potom problém pro drůbežářský průmysl. E, tedy civilní obrana a komunikační e, komunikace s aktéry. Takže mechanismus e, civilní obrany, ochrany Tady jsme udělali obrovský pokrok po ebole. My jsme zru, zrušili uh, European Medical Corps, což je tedy součást toho mechanismu civilní obrany. Má to několik komponentů. ECDC eh, e se účastní týmů pro veřejné zdraví, eh, což je, pod naší, je to pod naší koordinací, ten, to sestavování těchto týmů. mise do Angoly na eh, žlutou horečku bylo poprvé, kdy jsme toto aktivovali. Ukázalo se, že stále musíme vyvíjet některé standardní ehm, operační postupy, jak eh, to by to mělo fungovat a tak dále. Myslím ale, že to je mechanismus, kde EU má nyní možnost nasazovat týmy, klinické týmy, veřejné zdraví, eh, laboratoře, laboratorní zařízení, eh, logistické a zdravotnické eh, prostředky. Řada členských států již vyjádřila svoji podporu, když jsme žádali o účast těchto nasazení veřejných týmů pro veřejné zdraví, tak obvykle má eh, zájem více lidí, než kolik jich potřebujeme. Co se týče komunikace s aktéry, musíme se obratit na normální občany. Ano. To je pravda. My se zaměřujeme tedy na zdravotníky, profesionály a veře, odbornou veřejnost, ale e, pro nás je to obtížné. Jak jsem ilustrovala, e, u toho očkování vždy musíme pracovat v národním a lokálním kontextu, proto spolupracujeme s kolegy, abychom adaptovali ty, e, ty, ty, kom, tu komunikaci. Funguje to dobře o máme den povědomí o antibiotikách. To vždy adaptujeme na národní kontext, je to velmi úspěšné. Takže toto je způsob, jak tedy um, dosáhnout nebo um, se přiblížit k občanu novy tak, aby to zapadalo do toho kontextu, v kterém je. Děkuji. Jsem si jistá, že se znovu sejdeme budoucnu v tomto roce. Takže vám. Takže děkuji všem kolegům za jejich zájem. Velký aplaus. Vážení kolegové, další bod na programu je výměna názorů s komisí a EFSA na, o akrylamidu v potravě. Pokud chcete tedy připraveni, ano, takže tady je hodně zájmu. Máme tady Eh, zástupce komise, Sabine Julike, ředitelka. Je tady? Ano. Děkujeme. Takže začneme komisí. Máte slovo, paní tady. Yeah, thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste eh, pozvali komisi na dnešní akci na výměnu eh, názorů ohledně akrymalidu co to je akrylamid, akrylamid v potravinách konkrétně. To je chemikálie, která eh, se přirozeně eh, tvoří ve škrobovitých potravinách při vysokých teplotách, tedy při vaření, co se děje v podstatě každý den, když někdo vaří, jako smaží, peče. A takže evidentní, že to jsou procesy, které se dějí doma při vaření, ale i mm, při průmyslové výrobě potravin. A co jsme se ponaučili díky výzkumu za poslední léta? Nejdůležitější skupiny přispívající k výskytu akrylamidu jsou tedy smažené brambory, kávy, eh, substituce kávy, eh, E, potom sušenky a e, některé zpracované cereálie, cereálie akrylamid e, mm, se zkoumá již několik let v EU a v roce 2012 mm, to je hlavní akce, kterou chci zmínit, komise zadala Eh, agentuře EFSA, aby vyhotovila vědecké stanovisko o potenciálním riziku eh, přítomnosti akrylamidu v potravinách. Nechci hovořit o konkrétně do detailu o výsledcích vědeckého stanoviska EFSA, protože zde máme kolegy z EFSI, ale stručně. Toto stanovisko shledalo, že akrylamid v potravinách potenciálně zvyšuje riziko rakoviny u spotřebitelů a stávající hodnoty expozice jsou znepokojivé. Takže skutečně v této době, kdy je třeba snižovat přítomnost akrylamidu v potravinách, abychom zajistili ochranu lidského zdraví, takže to je to, o co jde. A pokud jde o komisi, tak nyní připravujeme regulační opatření, které bude ukládat povinnou aplikaci ehm, opatření ehm, na snižování přítomnosti akrylamidu. To bude povinnost pro všechny dotčené výrobce, to znamená jasnou povinnost těchto výrobců, provozovatelů, eh, to, to opatření vychází z nařízení o hygieně potravin a eh, cílem toho nařízení je zajistit vysokou míru ochrany spotřebitele, pokud je o bezpečnost potravin, včetně eh, chemikálií, <clears throat> včetně aplikace řádného managementu, který musí mít mm, průmysl, průmyslové výrobky, to znamená v každém výrobním procesu je povinen ten podnik vyhodno, vyhodnocovat riziko akrylamidu, tvorby akrylamidu a musí přijmout opatření pro snížení tohoto rizika. Musí monitorovat vlastní systémy, a také musí předkládat a analyzovat vzorky. Takže komise navrhuje určité úrovně, které budou reflektovat úrovně, kterých lze dosahovat, pokud se konsistentně budou aplikovat tato opatření na snížení přítomnosti akrylamidu, tak aby to bylo co nejnižší možné realizovatelné. Tato opatření berou do úvahy velikost a povahu dané provozovny podniku s jasným cílem snížit tím, že se stanoví velice striktní úrovně. A ty úrovně, mm, ty hodnoty se použijí pro měření účinnosti eh, těch aplikovaných opatření, jak jsem právě vysvětlila, a také by se měly stanovit na velice striktní úrovni s ohledem na e, poslední vědecké poznatky, které figurují v databázi EFSA. Jak již bylo řečeno, eh, podniky jsou povinny monitorovat efektivitu těchto opatření pro snížení výskytu a také musí aplikovat eh, analýzy vzorku v své produkce, musí prokazovat, že úrovně těch, této chemik, chemikálie jsou pod těmi limity. A kromě požadavků na průmysl, tak také i plánujeme opatření pro povinnou a efektivní vymahatelnost těchto předpisů. Takže abychom skutečně skutečně měli doklady o tom, že se snížily úrovně akrylamidu. Tyto kontroly znamenají, že, se, že státy budou brát vzorky a kontrolovat je. Zhruba řečeno, komise je přesvědčena, že plánovaná opatření skutečně povedou k efektivnímu snížení výskytu akrylamidu v potravinách. Víme, které, jak jsem zmínila, ty eh, kategorie potravin, víme, že některé ty kategorie jsou to tedy hm, potraviny zpracované, hm, polotovary, eh, různé tedy ty eh, křupavky, cerálie, snídaňové a podobně. Takže tady hm, často tedy potravy pro děti, takže zde se stanoví maximální limity obsahu akrylamidu. A to uděláme hned poté, co bude přijato regulační opatření, které budou povinny, povinny podniky aplikovat. Kromě regulačních opatření, které jsem právě popsala, tak je důležité i dělat osvětu u spotřebitelů, protože, jak jsem zmínila, tento akrylamid se jej vytváří během vaření doma. A to tedy také velice přispívá právě k té zvýšené expozici na akrylamid. A je třeba tedy zvyšovat osvětu, to je důležitý nástroj pro snížení expozice. Jakmile eh, ta eh, regulační opatření budou přijatá, tak Evropská unie bude mít nejstriktnější předpisy na světě, pokud jde o přítomnost těchto chemikálí v potravinách. Schrnu. Skutečně, eh, my eh, tedy očekáváme na ten balíček iniciativ, budeme tedy pokračovat ve sběru dat o výskytu akrylamidu, abychom monitorovali situaci, budeme zároveň dělat osvětu v členských státech prostřednictvím členských států i spotřebitelských organizací, které mohou sehrát důležitou roli, především eh, co se týče domácího vaření a jak jsem řekla i regulační opatření o tom, že podniky budou povinně muset aplikovat opatření, budou muset provádět monitoring a poté i státy budou mít eh, povinnost kontrol a dále eh, potom i eh, tedy se stanoví hodnoty, limity pro některé ty již tedy hm, zpracované, zpracované potraviny, respektive polotovary. Děkuji. A nyní EFSA. Vracím se na agenturu EFSA. A dám slovo paní Hugas. Děkuji. And first of, first of all, I'd like to congratulate you in the já vám chci pogratulovat k vaší nové funkci eh, předsedkyně výboru Envy a mm, eh, my budeme nadále pomáhat Envy eh, mm, také eh, děkuji, že jste nás přijali společně se zástupci komise. My jsme eh, dostali eh, možnost tady ohodnotit možné riziko pro lidské zdraví v důsledku akrylamidu a publikovali jsme návrh hodnocení rizika pro veřejnou konzultaci, po kterém následovala fyzická schůzka se zainteresovanými aktéry Poté bylo přijato hodnocení rizik v červnu 2015. EFSA ehm, ehm, vyvinula hodnocení rizika na základě studií na zvířatech a podle dostupné literatury. E, s odhadem expozice či akrylomedu evropské populace s ohledem na stávající e, status um, členských zemí a také data eh, z členských zemí EFSA eh, se dívá na různé populace, segmenty populace, také hodnocení eh, expozice v důsledku výživy, které byla asi 1,2 mikrogramů na kilo váhy data se liší podle věkových skupin. U dětí k tomu přispívaly eh, baby eh, potraviny zpracované eh, potraviny, smažené brambory, měkký chleba, cereály, snídaňové cereály a tak dále. Také preference pro domácího vaření měla dopad, například preference Eh, smažení mých brambor nebo kávovino, kávových produktů. Mm, expozice akrylomedu může vést k škodlivým důsledkům na nervový systém, eh, prenatální a postnatální vývoj, mužskou reprodukci, genovou mutaci, eh, tumory genetická toxicita karcinogenita akrylomidu mm, a hlavního, jeho hlavního metabolitu, který se eh, jmenuje krysilomid. Epidemické studie ukázaly zvýšené riziko eh, většiny typy rakoviny s výjimkou některých nekonzistentních důkazů Eh, například eh, v případě eh, rakoviny vaječníků. Akrylomid jsou genotektické a karcinogenní a množství, které je možné konzumovat denně během celého života bez škodlivých důsledků nebylo možné stanovit. Jakákoliv expozice genotoxické látce může poškodit DNA a vést k rakovině. Hmm, um, akrylamid může způsobit tumory se všemi mm, potenciálními škodlivými důsledky a ta škála byla odhadnuta, e, což indikuje problémy s, s touto látkou přítomnou v potravinách, přičemž není možné toto riziko kvantifikovat. EFSA dospěla k závěru, že akrylomid v potravině potenciálně zvyšuje riziko rakoviny u spotřebitele všech věkových skupin. Tyto obavy eh, se týkají všech spotřebitelů. Děti jsou nejvíce eh, mm, ohroženou skupinou, co se týče tělesné váhy. To souvisí s předchozím hodnocením jiných mezinárodních orgánů. Škodlivé dopady akrylmanu na nervový systém, prenatální postnatální vývoj nebyly považovány za problém na základě současné eh, expozice potravinové. Eh, nejvíce k tomu přispívají. Smažené brambory, káva, sušenky, měkký chleba. Akrylomet eh, v potravinách je ovlivněn také ingrediencemi, skladováním a s, m, mm, především teplotou zpracování. Ehm, domácí vaření může mít vliv na úroveň akrylamidu, které, eh, m, mm, kterému jsou lidé vystaveni v důsledku diety. Děkuji, obracím se na kolegy. Děkuji komisi a EFSI za jejich zprávu a mám tři otázky. Za prvé si myslím, že je důležité zvyšovat povědomí o akrylamidech, nicméně je potřeba ještě odpovědět na některé složité otázky. Za prvé, proč chce komise použít nařízení 182 z roku 2004 o hygieně potravin na regulaci přítomnosti akrylamidu a ne 1881 z roku 2006, která se vztahuje na další kontaminanty v potravinách, vzhledem k tomu, že se jedná o kontaminant v potravinách. Jací nezávislí vědci se zabývali kodexem, který navrhuje návrh nařízení má se, tam, má se to hodnotit eh, nezávisle, nejednalo se jenom o zástupce potravinářského průmyslu a nedal by se tento kodex zlepšit, kdyby se do toho zapojili organizace spotřebitelů? A proč si myslíte, že v tuto chvíli jej nepodporují? Děkuji. Nyní má slovo paní Sommer, prosím. Ja, vielen Dank. Ähm, já... Eh, Děkuji mnohokrát. A akrylamid je nebezpečný. To víme, v minulosti jsme to nutně nevěděli a proto je samozřejmě vhodné, aby došlo ke snižování jeho přítomnosti v potravinách. Máme tedy informace od EFSI a následně těžko nepanekařit, co, co už dneska člověk může jíst. Mojí matce je přes 90, vždycky vařila a pekla. Nevím, možná je to jenom otázka smůly. Akrylamid může být karcinogenní, to už dneska víme. A měli bychom se pochopitelně snažit snižovat jeho přítomnost. Já prostě jenom doufám, že to bude možné. Vím, nebo že potřebujeme odborníky na potravinářskou chemii, aby nám řekli, že to je možné. A proto se táží komise, jestli je možné pracovat s těmito limitními hodnotami, jestli je možné zajistit, aby určité produkty nebo kategorie produktů zcela zmizely z trhu. A jak tyto limitní hodnoty budou respektovány. Například když budeme mít eh, nějaké smažené zboží. Pochopitelně brambůrky jsou asi největší problém. Případně párky. A zajímalo by mě, jak se dá snižovat obsah akrylamidu při hlubokém smažení. Takže potřebujeme o tom více informovat, potřebujeme zajistit, aby lidé eh, jedli méně potravin s akrylamidem. A potom před nějakou dobou jsem se ptala, jak vypadá situace u menších podniků. Jestli <clears throat> je možné se třeba podívat na jejich rezervy Bude to mít dopad třeba na pekárny. Také ta dokumentace toho, co produkují, to je velký závazek. Diskutovali jste o tom s jejich asociacemi, nebo nás to ještě čeká? Mělo by se to aspoň udělat. Minimálně politická vůle proto existuje. Pokud tedy chceme snížit hladiny akrylamidu. To všechno prostě musí být proveditelné. Děkuji. Paní Sés, prosím. Pan Sajec. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a chci poděkovat zástupci Evropské komise a EFSI za poskytnuté informace. Na základě údajů, které jsme dostali z EFSI, akrylamidy v potravinách jsou potenciálně nejenom toxické, ale také karcinogenní. A bylo řečeno, že to je konkrétně látka, u které nemáme žádnou přijatelnou denní dávku. Takže to ohrožuje lidské zdraví. Především prostě pokud se s tím nedá nic dělat. EFSA řekla, že francouzská agentura tuto informaci vydala, no ale pak mě zajímalo, pokud toto všechno víme, tak proč Evropská komise nestanoví nějaké závazné maximální hodnoty pro přítomnost akrylamidu v potravinách? Pokud eh, je to tak špatné, jak jsme slyšeli, tak prostě proč nemí takovéto základní hodnoty? A další důležitá věc, proč nemáme nějaké dobrovolné hodnoty proč nevezmeme v úvahu ty poslední data z EFSI. Situace zjevně je horší, než jsme předpokládali. A paní Childress se ptala na právní základ, který se používal. To je dobrá otázka. 1881 by se také dala použít, protože ta stanovuje maximálně obsah určitých kontaminantů v potravinách. A mně připadá, a viděl jsem také řadu právnických stanovisek, že 1881 z roku 2006 by bylo lepším právním základem pro řešení tohoto problému. A třetí otázka, kterou bych chtěl položit, se týká právě kodexu. Kodex eh, byl tedy vypracován a táží se Evropské komise. Já předpokládám, že přípravná práce proběhla v konzultaci se zástupci příslušného odvětví. Zajímalo by mě, jestli se to konzultovalo i s nezávislými odborníky, nezávislými zdroji, třeba ze strany spotřebitelů, tak abychom lépe vyvážili zájmy mezi eh, průmyslem a spotřebiteli, abychom poskytli lepší ochranu. Když si čtu o tomto kodexu, tak se nemůžu zbavit dojmu, že je velice obecný a určitě by se dal napsat jasněji. V tuto chvíli moc jasný není. Připadne mi, že to je spíše psáno perem zájmu průmyslového odvětví. Jste ochotní se setkat i se zástupci spotřebitelů? Třeba by se potom některé věci vyjasnily. A další věc se týká kontrol. Já, všichni víme, paní Kaldenbach jako, jako eh, zpravodajka ke kontrolám určitě také ví. Já jsem byl novým zpravodajem a nedávno jsme se dohodli a odhlasovali to. Víme, že jednotlivé orgány nemají dostatek peněz na kontroly, tak by mě zajímalo, co Evropská komise v této oblasti udělá jak zajistí, že tyto orgány budou mít povinnost postarat se o to, aby se našly dostatečné prostředky pro kontrolu akrelamidu. A potom ještě jedna poslední věc. Myslíte si, že by bylo možné obdržet vysvětlení od Evropské komise k tomu prohlášení, že bylo řečeno, že během kontrol jste našli produkty, které obsahovaly tři až čtyřikrát více akrylamidu, než je běžným standardem. Co tedy potom Evropská komise udělá? Nastaví povinnost staži- <clears throat> stažení těchto výrobků z trhu a zákazu jejich výroby, protože pokud ta přítomnost, ta hladina je tři až čtyřikrát nadstandardní, No tak předpokládám, že to určitě je velký problém, se kterým je potřeba něco dělat. Tolik tady mé otázky. Děkuji, paní Gerli, prosím. Um, Děkuji. Já jsem chtěl jenom připomenout, proč máme EFSU a komisi na této schůzi. Měli jsme diskusy na koordinátorech, kde jsme se dohodli, že by bylo dobré, aby zde byly obě dvě organizace, abychom mohli položit otázky týkající se důkazů. Protože na jednu stranu akrylamid už delší dobu sledujeme, tak když se to už dostává do veřejné domény, a ve Spojeném království tomu tak je, byla vydána zpráva, která přes eh, víkend se dostane do novin a tam se objevovaly opravdu velmi těžké titulky. Co máte tedy dneska dělat? Sníte sendvič uh, s, se slaninou a skoro jste na cestě do Márnice. Prostě musíme vědět, jak rozsáhlý je tento problém. Já vítám obě dvě tyto prezentace, ale musím říci, že pořád nevím, jak si z toho někteří vyvodili, že akrylamidy to nejhorší, co se vám může přihodit, protože já jsem tady slyšela, že není možné stanovit limit, byť je tady určité rozmezí a to z toho důvodu, že není možné kvantifikovat riziko. A také jsme se vyslechli, říká se tady, má potenciál zvýšit riziko rakoviny, takže prosím, dejme si pozor na to, abychom to nepřeháněli. Já vím, že je důležité zabývat se akrylamidem a máme v tuto chvíli v praxi opatření, ve smyslu Lary a je potřeba je zpřísnit, je potřeba tlačit na to, aby ta opatření se přijímala do míry technicky možné, ale zase na druhou stranu prostě lidé jedí párky a jedí bramburky. Bylo by prostě těžké je stáhnout z obchodu přes noc. Ano, můžete přijmout legislativní opatření a stanovit nějaké hodnoty. A ty hodnoty by možná byly to by bylo příliš moc. Možná, že to třeba můžeme udělat to restauraci, ale těžko se to bude dělat u lidí, kteří si to připravují doma. Hledá, že byste chtěli využít eh, toho pravidla, že by používali nové brambory ze Spojených států, které pochopitelně jsou geneticky modifikované a o 95% snižují akrylamid. Takže možná budeme muset najít kompromis, tak aby lidé měli pořád možnost jíst hranolky. Ale tady si myslím, že se všichni shodneme s tím, že je potřeba se zabývat důkazy předtím, než předložíme opatření a neměli bychom přijímat opatření, která jsou neproveditelná. Ano, je potřeba držet se toho, co chce veřejnost a myslím si, že veřejnost tuto chvíli nechce zakázat hranolky a, a tousty. Je prostě potřeba je informovat předtím, než se bude něco zakazovat. Takže souhlasím s tím, na co se ptala Nesa, tedy proč jste si vybrali hygienickou legislativu, ani já jsem tomu nerozuměla. A také by mě zajímalo, jak to bude zapracováno do nového nařízení o úředních kontrolách. Dovedu si představit, že provozovatelé v potravinářském průmyslu budou muset ukázat, jak se snažili snížit akrylamid a pokud nebudou mít dostatečné záznamy, tak potom předpokládám, že se na ně bude vztahovat stejný postih jako za jiné porušení tohoto práva bude tam muset být do tohoto systému zapracováno. To tedy předpokládám, ráda bych si to nechala potvrdit. A pak ještě rychlou otázku k referenčním hodnotám. Spočítala je Evropská komise na základě komplexních údajů ze všech členských států, protože v Evropě mám pocit, že pořád panuje velký rozdíl v kulinárních tradicích a předpokládám, že v některých členských státech to vystavení akrylamidu bude jiné, prostě kvůli tomu, jaké jídlo jedí. Jo, my se tady... Děkuji. Pan Pericini, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci připomenout, že když EFSA prohlásila, že akrylamid je karcinogenní látkou, toxickou a e, i takže opět eh, tady to vypadá, že děti jsou vystaveny velkému riziku, protože tady jsme několikrát slyšeli, že to je ve smažených eh, eh, lupíncích a v sušenkách a podobně, tedy mm, to, co, mm, tedy všechny ty produkty, které většinou rádi jedí děti. Chci také připomenout, že pro tedy batolata i ty různé cereální výrobky také jsou nebezpečné. EFSA která je zde přítomná, tak ta mm, stanovila, že jeden mikrogram denně je bezpečná dávka pro člověka, který váží 60 kg a že to eh, může být 3, eh, 3 eh, <laughs> gramy, 3 gramy lupínků, mm, bramborových tedy čipsů, to už obsahují, takže mm, a, zde tedy eh, se hovoří o limitech pro různé kategorie eh, potravin a to by eh, mělo teď figurovat v tom novém nařízení. A proč tedy neaplikujeme mm, mm, nějaké opatření, aby vůbec se již snížil jejich obsah při přípravě potravin, třeba při smažení. Ve Spojeném království teď zahájili kampaň, eh, aby se šířila osvěta, aby lidé to pochopili a tak sami limitovali svoji expozici. Proč to neděláme také tady v Evropské unii? Proč neděláme větší osvětu o veřejném mínění a lépe informujeme populaci? A nakonec Vzhledem k tomu, že akrylamid je v podstatě e, e, vzniká tedy při tom zpracování a e, že tedy potom velký problém, ale může být v tom průmyslu, že se může absorbovat kůží při té výroby, výrobě. Takže i vyhodnocujete, <clears throat> vyhodnocujete nebezpečnost této látky z tohoto pohledu? Té... Děkuji, paní Donáno. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkujeme také zástupcům komise EFSA. Co se týče akrylamidu, tak to se přidává jenom k dalším nebezpečným látkám pro lidské zdraví, kterými se zabýváme ve výboru ENVY. Konstatujeme, že často se jedná o stejné průmyslové výrobky, které sledujeme. Co se týče akrylamidu, tak karcinogeny jsou velmi pravděpodobné. Díváme se na testy na zvířatech. Referenční dokument EFSA z roku 2015 je vaším základem práce, ale konstatuje, že lidské studie budou muset být provedeny, aby se vyhodnotilo riziko a došlo se k závěrům, které jsou uh, platné. Food Drink Europe kompiluje doporučení pro kontrolu akrylamidu. FDA ve Spojených státech se také rozhodla pro podobný přístup, který vychází ze spolupráce s průmyslem a to v vodicích z března roku 2016. Tento motivační postup je jednodušší, protože se jedná o jednoduchá opatření, třeba snížení času, v rámci kterého se tepelně upravuje potravena. Já jsem pro závažná opatření u závažných sanitárních výrobků, závazných eh, sanitárních rizik, ale mám pocit, že v případě tomto by to nebylo ještě vhodné, protože nám stále zbývá provést řadu studií. Děkuji. Paní Ajuso, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zaprvé chci poděkovat eh, komisi a EFSA za toto vysvětlení a dovolte pár úvah. Ano, eh, akrylamid byl objeven, nebo přítomnost eh, byla objevena v roce 2002 a 2015 EFSA potvrdila ve svých studiích, že může být, eh, může zvyšovat riziko mm, rakoviny. A, ale když nějaký občan si vyslechne to, co jsme si tady říkali, no tak to by byl velký poplach ve společnosti. Doposud posud Eh, tousty, všechno, co bylo hm, tedy pečené, eh, vařené, tak jsme brali za do, dobré a v podstatě nevznikla eh, žádná nemoc z toho kvůli akrylamidu. Já souhlasím s tím, že ty studie hm, mohou hovořit o riziku pro zdraví lidí, ale neměli bychom dělat poplachu spotřebitele. A zde je třeba aby se zvýšil limit akrylamid v těch zpracovaných potravinách, tedy průmyslově vyrobených potravinách, ale také je třeba dělat osvětu spotřebitele, aby věděl, jak mm, tepelně zpracovávat potraviny, že může vznikat akrylamid, ale ne šířit žádný poplach. Pokud dnes to, co jsme tady slyšeli, bychom předali nějakým komunikačním médiím, tak to by znamenalo poplach velký. Doposud jsme používali růz, stejné metody pečení, vaření a mm, zpracování a mm, ten akrylamid se tam tedy vyskytoval. A, mm, takže je třeba na tom pracovat. Já myslím, že teď je předčasné nějak omezovat, eh, stanovat limity. Ale souhlasím s tím, že průmysl, a já souhlasím s těmi vědci, že je třeba, aby průmysl měl na to etické kodexy, aby se snižoval výskyt akrylamidu, ale bez toho, že bychom šířili nějaké poplašné zprávy. A to je to, co bychom teď měli udělat, a ne, mm, jak se eh, říká, ne, ne mm, předpřahat vůz před koně, protože to bychom si vytvořili ještě více problémů, než co to v podstatě znamená. Děkuji. Paní Dali, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a děkujeme také EFSI za komisi za to, že mezi nás přišli a poskytli nám informace a odpověděli na naše otázky v rámci této diskuse. Já si myslím, že se všichni shodneme na tom, že to není otázka strašení lidí, že spíše jde o sběr více informací o této situaci a o tom, jak nejlépe ji řešit. A souhlasíme také s tím, že přestože není možné úplně eliminovat akrylamid, tak eh, by měly být stanoveny hodnoty, které budou co nejnižší, protože nakonec přece chceme chránit spotřebitele, a to především ty nejzranitelnější. Mám tady pár otázek na Evropskou komisi a na EFSU. Za prvé, jak Evropská komise může zajistit, že nedojde k tomu, že budete mít podniky, které ospravedlní nečinnost tím, že budou odkazovat na chuť produktu anebo na náklady. <clears throat> Souhlasím s komisí, když říká, že evropské informační kampaně můžou pomoci, protože je potřeba tyto informace předat našim občanům, ale zajímalo by mě, jaký má Evropská komise postoj k harmonizovaným minimálním frekvencím kontrol národními orgány. <clears throat> A když to také napojíme na tu otázku, jak komise zajistí, že pravidla týkající se akrylamidu budou prováděna na vnitrostátní úrovni. No a nakonec, také hovoříme o referenčních hodnotách a mě by zajímalo, proč tyto referenční hodnoty jste stanovili jako základ tohoto nařízení a to především na základě toho, že bylo řečeno, že tyto hodnoty se stanovují eh, ve vysokých koncentracích, které jsme zaznamenali v potravinách a nereflektují tedy hodnoty, které jsou dosažitelné v potravinářském průmyslu. Takže poprosím o odpověď na tyto otázky. Myslím si, že potom budeme mít jasnější přehled o tom, jak pokračovat. YouTube. Děkuji. A paní Vít, prosím. Thank you, chair. Děkuji. Já jsem pracovala v lékařském výzkumu mnoho let a jsem si toho problému vědoma od začátku. Já jsem vlastně zkoumala sama sebe danou literaturu. Život je o mm, riziku, e, tedy kouření například. Já bych nechtěla kouřit, ale um, já jsem vlastně vyrostla na toustech, které byly vždycky spálené, miluju chipsy a um, pro upravené brambory a pokračuji v konzumaci čipsů eh, a podobně. A mám PhD ve farmakologii a mohu říci, že mnoho léků, které berete, jsou mnohem eh, škodlivější než akrylomid. Musíte samozřejmě to vyvažovat, a rizika. Já bych nechtěla sama jíst příliš mnoho zpracovaných potravin, ale co se týče typ, čipsů, eh, a e, brambor e, smažených. E, já, mě 65 let, jí tam takto celý život, ale myslím, že ta rizika se musí vyvažovat. Můžeme jít ven a může nás přejet taxík. To je tady můj příspěvek. Uh, Děkuji, paní Reid, pan Grip. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem k tomu chtěl říci, že tepelná úprava potravin je proces, o kterém víme už delší dobu, že vede k produkci látek, které nejsou pro zdraví vhodné. Například přílišné pečení masa, to víme ne od minulého roku že prostě pokud ta teplota je vysoká a pokud se peče příliš dlouho, tak to není zdravé. A nedávno také proběhla v minulém volebním období se také eh, probíhala diskuse o uzení masných produktů. A hovořili jsme o eh, tradičním uzení. V některých zemích je to obrovská tradice, u mě taky. No a potom probíhala také velká kampaň. Lidé na nás měli zlost, že jsme přijali určité regulace, které v podstatě znemožní produkovat regionální tradiční speciality. Skoro to bereme jako součástí, součást kulinárního dědictví, takže já mám pocit, že bychom si měli poučit z těchto zkušeností. Na jednu stranu musíme poslouchat vědu, musíme sledovat to, jaké vědecké údaje nové máme k dispozici, jaké informace máme o případných dopadech konzumace těchto potravin na zdraví. A taky si myslím, že je velmi dobré to, co říkala paní Ajuzos, že v roce 2002 jsme poprvé identifikovali v rámci pokusu na zvířatech, že akrylamid může být nebezpečný zdraví. A také od té doby víme, že to může být vázáno na rakovinu, to bylo prokázáno na pokusech na zvířatech v roce 2015. Je tedy pravděpodobné, že to může mít podobný dopad na lidi. Otázka ovšem je také, kolik z těchto produktů se jí, jak se připravují a jak se tepelně upravují. Já mám za to, že v takovýchto situacích potřebujeme hlavně dobré informace. Že prostě když se upravují tyto produkty, tak eh, eh, a především produkty trvanlivé, tak to dělá průmysl a průmysl musí dodržovat zásady dobré praxe. A že je potřeba se dohodnout s průmyslem na tom, že je potřeba držet se praktik osvědčených. A myslím si, že to by byl první krok který by mohl mít pozitivní dopady a výsledky. Mimochodem, obdržel jsem první signály od představitelů tohoto průmyslu. Mimo jiné i tady v parlamentu došlo k nějakému semináři a ti zástupci řekli, že jsou připraveni na takovéto diskuse, protože jim jde o to, aby výrobky, které se prodávají, byly bezpečné jako potraviny a aby neohrožovaly zdraví spotřebitelů. Já myslím, že tady by se to dalo vyřešit podobně jako u HCP, tedy hodnocení kritických bodů a v, ve výrobě potravin. Máme firmy, které vyrábějí průmyslově potraviny, to pro ty je to pochopitelně povinnost, ale zároveň je to také určitý certifikát. Říkají, že prostě když my vyrábíme potraviny, tak dodržujeme veškeré zásady bezpečnosti potravin, které nebudou mít negativní dopad na zdraví spotřebitele. To je tedy první věc. Druhá věc je potřeba informovat spotřebitele i o tom, jak upravovat potraviny doma. Tam to možná bude o něco jednodušší, ale zároveň těžké. Jednodušší možná v tom, že když konzument chce jít zdravě, no tak si pochopitelně pořádně přečte, jak se připravují potraviny tak, aby byly zdravější. Sami přece moc dobře víme, že zdravá, zdravé potraviny, zdravě připravené v nadměrnosti jezené jsou stejně nebezpečné. Takže prostě když připravujeme právní úpravu, tak bychom také měli být schopni pracovat takovým způsobem, abychom eliminovali taková rizika, která pro nás budou mít nebezpečné dopady. Pochopitelně víme, že nejlepší potraviny jsou čerstvé, nespracované, každé tepelné upravování mění vlastnosti potravin. Takže bychom měli komunikovat i v tomto smyslu. Mělo by to zaznívat z úst komise, EFSI a Evropského parlamentu. Tyto informace bychom měli předávat eh, zpracovatelskému potravinářskému průmyslu, tak abychom se vyhýbali těmto hrozbám, ale myslím si, že není potřeba eh, připravovat tvrdou právní úpravu, protože tam můžeme narážet na tradice a na nějaké zakořeněné návyky a to si myslím, že může mít špatný dopad a nám jde přece hlavně o dopad. Děkuji. Thank you. And Mr. Caputo. Děkuji, pan Kaputo. Děkuji. V červnu EFSA zveřejnila eh, tento, toto vědecké stanovisko o přítomnosti akrylamidu v potravinách eh, s tím, že akrylamid mm, eh, je karcinogenní a genotoxický a tudíž Eh, expozice eh, může poškodit DNA a eh, hm, způsobit rakovinu. Podle EFSA není možné stanovit denní dávku, která by byla snesitelná v potravinách. Ale bohužel návrh komise, jak to vypadá, vůbec nebere do úvahy závěry agentury EFSA a i, e, e, za, aby, e, ag, aby e, Eh, tedy potravinářský průmysl, respektoval etický kodex, eh, eh, a, ale zde hodnoty, které průmysl má respektovat, ale jsou pouze indikativní a daleko jsou vyšší než v podstatě eh, je to, co stanovuje FC, pokud jde o přítomnost akrylamidu. Já si myslím, že akrylamid je kontaminant, vysoce toxický kontaminant a tudíž komise by měla přijmout novou normu evropské nařízení mm, a eh, ale v podstatě za, o, o, opírá se ale o nařízení, které není tak závazné. Měli bychom přijmout skutečně přísný předpis o akrylamide a nejenom nějaké guidelines nebo něco podobného, že by potom ten průmysl sám se rozhodl, že to bude respektovat či nikoliv. Přece mm, toto po nás chtějí evropští občané. Já tedy apeluji na komisi, aby byla rozhodnější. Eh, a aby za, přijala něco, co bude skutečně právně závazné, právně závazné limity. Eh, a pokud nebudou dodržovány, tak budou ukládány finanční sankce. Eh, pouze takto skutečně průmysl změní hm, způsob zpracování surovin eh, a hm, tak, aby když si někdo vypije Eh, vypije kávu nebo jí chleba nebo eh, lupínky, tak aby eh, se zároveň nevystavoval riziku těch tohoto kontaminantu. Um, Děkuji. Teď dám slovo zástupci EFSA, paní Hugas. Děkuji. Já chci zdůraznit, že závěry se jsou jasné. Studie na laboratorních zvířatech ukázaly, že vystavení se um, akrylomedu zvyšuje pravděpodobnost dělných mutací a nádorů a které eh, potraviny potenciálně mohou zvýšit riziko rakoviny. Je to pravděpodobnost? Je třeba mm, to zohlednit, že to není skutečný alarm, jak bylo řečeno, musíme snížit eh, expozici to látce, to je jisté. Co se týče mm, eh, expozice při práci, povolání, eh, bylo řečeno, že jsou i jiné zdroje expozice než z výživy. Podrobné hodnocení expozice ehm, při práci bylo mimo hod, pole hodnocení rizika EFSA, protože my vždycky eh, odpovídáme na otázku, kterou komise položí a komise žádala komisi mm, posoudit riziko pro lidské zdraví v přítomnosti akrylamidů v potravinách, takže jiné eh, zdroje expozice nebyly eh, braty v úvahu i když se to krátce stručně zmínilo. Děkuji. Paní ředitelka z komise. Děkuji všem, co položili otázky. Několik slov Já, mm, že jste viděli tady předchozí návrhy textu komise, ty práce probíhají, to opatření se vyvíjí během posledních několika týdnů a proto mm, to, o čem mluvíte, nemusí být stoprocentně nejposlednější stav, ale je to prá- neustále probíhá práce. Právní základ, proč komise pro k tomu prvnímu opatření. kde máme mm, tedy opatření na snížení rizika, které by měl mm, eh, potravinářský průmysl aplikovat. Právní základ je eh, mm, nařízení 852 jako také EFSA vysvětlila, že přítomnost akrylomedu v potravinách ne, je věc, které se nelze zcela vyhnout. Není to technická látka, kterou můžeme zakázat, to neexistuje, a pak to neexistuje. Koncepce je, že se to musí redukovat co nejvíce. Tím, že se bude aplikovat dobrá praxe pro zajištění vysoké ochrany lidského zdraví. Není to tedy o zakazování toastů nebo chipsů, ale aplikací Eh, dobré praxe operátorů v, potr- v potravinářském průmyslu, aby čipsy nebyly příliš tmavé, toast příliš hnědý a byl tam co nejnižší akrylomid. Ale je to mnohem složitější, také eh, se to týká výběru surovin, skladování surovin a tak dále. Takže eh, nařízení 852 byl zvoleno jako právní základ, protože to je legislativa právě, která eh, dává odpovědnost operátorům potravinářského průmyslu, eh, systému bezpečnosti potravin a odpovědnost produkovat bezpečné potraviny. To dává nástroje, eh, které, mm, aby aplikovaly preventivní opatření na snížení chemických rizik v potravinách co nejvíce. chci říci, že opatření podle tohoto nařízení nevylučují stanovení maximální úrovně akrylomidu v potravinách. Ehm, různé na legislativa, včetně té legislativy, která se týká kontaminantů. Komise předpokládá v druhém kroku pro některé potrav, skupiny potravin především hotových potravin, aby mm, byly stanoveny maximální úroveň akrylamidu na právním základě relevantním pro kontaminanty. Chci připomenout, že obecná legis- potravinářská legislativa nám dává nástroje článek 14 potravina, která je není bezpečná vzhledem příliš vysoké úrovni akrylamidu, tak toto je možné stáhnout z trhu. Někdo o to již žádal, mně došlo k případům, kde ta potravina eh, byly to kojenecká výživa, byly to sušenky, tak ty byly staženy z trhu, protože přesahovaly eh, benchmark čtyřikrát nebo pětkrát. Takže má to smysl především, pokud chceme, aby potravina, eh, eh, eh, výrobce potravin byl zodpovědný, aby se používala právní základ v hygienické legislativě. Složitost té otázky je zjevná. Nestačí stanovit maximální úroveň. Operátoři potravinářském průmyslu Eh, nejsou nuceni převzít odpovědnost za své potraviny a procesy. A proto byl přijat ten přístup eh, v našem stanovisku, eh, který nám zajistí nejlepší možné nástroje na snižování akrylamidu čase, protože potravináři se zhostí své zodpovědnosti. otázky ke kodexu chování. Mluvíme o operátorech potravinářství a jejich aplikaci nejlepší praxe. Rozvoj kodexu, pro vývoj kodexu je důležité, aby sektory se mm, to, na tom podíleli, protože oni mají znalosti, které by pomohly redukovat úroveň akrylamidu. My e, jsme revidovali, nebo techničtí experty revidovali navrhované kodexy chování, byly přepracovány a mm, komentovány, byly také e, cílené setkání se spotřebiteli. Poslední bylo v prosinci minulého roku, kdy spotřebitelské organizace komentovaly ten kodex a Já mm, souhlasím s tím, co řekl jeden z řečníků. Spotřebitelské, eh, spotřebitelské organice jsou proti kodexům chováním tak, jak jsou teď navrženy. Když se vrátíme k otázce stanovení benchmarků, tady byla otázka toho, jak se tyto benchmarky mm, určují. My jsme řekli, že je tady komplexní soubor dat v databázi EFSA, která pocházejí od těch členských států, které nám data poskytly za posledních několik let. Ne všechny členské státy nám poskytly data, nicméně eh, máme dobrý přehled Eh, ohledně nejrelevantnějších skupin potravy na úrovni akrylamidu. Benchmarky jsou navrhovány eh, na 10, 10 až 15 potravin, která obsahuje nejvyšší množství akrylomidu, bude nad tím benchmarkem. A tady skutečně potravináři musí přijmout opatření. Ne, abychom celé skupiny potravin stáhli z trhu, ale abychom zaměřili na ty potravinářské eh, procesy a operátory, kteří mají mm, nejvyšší úroveň, 10-15 nejvyššího množství. Komise navrhuje pravidelnou revizi těchto benchmarků tak, aby v čase eh, jsme se, se operátoři posunuli směrem k nižším úrovním akrylamidu. Takže záměr není eh, prosazovat nic zvláštního, nějaké zvláštní potraviny z trhu je mm, vytlačit, ale zvyšovat povědomí a mm, vlastnictví na straně operátorů potravinářství při eh, řešení problematiky těchto látek. Taky tady padl návrh na použití maximální úrovně jako nástroj pro mm, řešení tohoto te- problému. My se chceme myslet nad maximální úrovní ve druhém kroku konkrétních skupin, konkrétních hotových potravin. V případě akrylamidu maximální, stanovení maximální úrovně není jednoduché. My jsme slyšeli, že akrylamid se vyskytuje například v čipsech nebo ranolcích a pak to závisí, jak dlouho se ty potraviny přes zimu, se ty brambory skladovaly přes zimu. Čím déle, tak tím více akrylamidu se produkuje během smažení. Takže když stanovíte maximální úroveň, tak to nezachytí ty, které by mohly mít lepší výsledky, ale čistě polbou surovin mají nižší úroveň a nebude to odrážet ty hranolky a čipsy vyrobené z brambor, které byly skladovány déle. Kde to není tak jednoduché snižovat úroveň akrylamidu. Nutí to pak všechny operátory zamyslet se nad tím, jaké suroviny eh, používají, jak je skladují a jak nejlépe řídí ty procesy, aby byla co nejnižší úroveň. Jinými slovy, stanovení maximální úrovně od začátku pro všechny produkt, skupiny produktů pravděpodobně není možné. A není to ten nástroj, který by to umožnil. Proto chceme snižovat úroveň akrylamidu ve všech mm, skupinách potravin pro všechny spotřebitele co nejefektivněji. Pak tady byla diskuse o zvyšování povědomí. Je velmi důle, to je velmi důležité, co tady bylo řečeno. Není to o alarmu mm, pro producenty, je to o informování spotřebitelů, především při přípravě jídla doma. Neměli bychom jíst spálený toast. Měli bychom ho jíst lehce hnědý. Pokud to spotřebitelé budou vědět, tak je možno přizpůsobit své chování bez eh, vytváření paniky ohledně jedení toastů a nebo hranolků. Členské státy jsou aktivní, komise to podporuje, protože to je relevantní. Členské státy mm, musí své informační kampaně přizpůsobit eh, potravinám a mm, zvyklostem na mm, trhu. Komise podporuje členské státy i spotřebitelské organizace poskytuje informace a materiál, který by umožnil eh, kampaň eh, na zvyšování povědomí. Chci se, ještě se k tomu vrátím. Někdo se zeptal specificky eh, na to, zda malé střední podniky na výrobu tedy Eh, čipsů, eh, zda to přežijí. Eh, každý operátor potravinářství již mm, dělá své vlastní kontroly na základě mm, rizik a kontrolních systémů. Takže i oni by měli být schopni řešit otázky akrylamidu a proto se tady hodí ty kodexy chování, protože jsou i pro malé operátory. které mají malé mm, objemy, takže by je mohli i implementovat bez dalších dodatečných finančních zdrojů a podpory. Oficiální kontrola, to je princip, který je zakotven v nařízení o kontrole potravin. Ty jsou založeny především na rizicích. Zdůrazněním tohoto problému, tou předpokládanou legislativou, no, oficiální kontrolní orgány jsou upozorňovány na e, tyto věci a tímto návrhem předpokládám, že oficiální kontrolní orgány dostanou metodologii pro analýzu, takže také mají podporu mm, při provádění svých kontrol, že ten princip jako takový je zakotven v mm, příslušném nařízení. Tím chci skončit. Je to velmi zajímavé, to, co tady řekli poslanci. Akrylomid v potravinách je jeden z zdrojů expozice také na pracovišti kouření přispívá k, expozici akrylomidu a další problémy tady jsou. My mluvíme o potravinách a to je odpovědnost našeho oddělení. O to jsme usilovali tedy eh, vyváženým, eh, rovnovážným způsobem a věříme, že eh, se nám v rozumné době podaří dosáhnout toho, co jsme si přece vzali, totiž snížit celkovou úroveň expozice spotřebitelů vůči akrylomedu a tím chci skončit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji za velice obšírnou odpověď na otázky. Děkuji kolegové za zájem o téma. To byl poslední bod dnešního programu a připomínám vám, že příští schůze je velice záhy 27. a 28. února. Uvidíme se i tedy na plénu. Děkuji.